Máme tady případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A prvním bodem je Kambodža, zejména případ pana Kema Sokha. První řečnicí je paní Barbara Lochbíler, autorka. Děkuji. Paní předsedkyně, od komunálních voleb v červnu došlo k velkému úpadku procesu demokratizace a porušování lidských práv v Kambodži. V srpnu situace eskalovala, protože byl zatčen eh, opoziční vůdce Kem Sokha, útočilo se na svobodu médií a občanskou společnost. Tento vývoj musíme vnímat v souvislosti eh, voleb v červnu 2018. Musíme se obávat, že situace se bude i nadále zhoršovat bez velkého mezinárodního tlaku a odporu již brzy nebude žádná tolerance na straně kambočské války pro kritické názory, demokratické diskuze a, a lidi, kteří hájí eh, lidská práva. Komise musí věnovat velké pozornosti porušování lidských práv, která jsou zde zmíněna. EU podporuje kambočskou vládu obchodními výhodami. Pokud ovšem represe budou trvat i nadále, musí Evropská unie nově přehodnotit vztahy s Kambodžou. Děkuji. Pan David Martin, jedna minuta. Thank you, President. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, bohužel v několika posledních měsících vidíme závažné zhoršování v oblasti lidských práv v jeho východní Azii. Vidíme, že tři naléhavé body eh, dneska se právě týkají tohoto regionu. Kambodže bohužel není výjimkou. Vidíme zde samozřejmě i propojení s tragickou minulostí toho, této země a proto je opravdu smutné, že základní práva, jakože demokracie, lidská práva a právní stát eh, jsou pošlapávány. Voláme potom, aby došlo k propuštění všech politických vězňů, aby opozice a všichni aktivisté mohli fungovat svobodně s ohledem na blížící se volby v roce 2018 a doufáme, že to budou volby svobodné. My jsme zásadním partnerem eh, Kambodže 400 milionů eur jim poskytneme eh, v období 2014-2020, mají různé obchodní preference a tak dále, protože my jsme komunitou hodnot a chceme podporovat hodnoty v této zemi. To jim musíme připomínat a doufám, že to budou respektovat. Děkuji. Děkuji paní eh, Marin Kristin Veržia, jedna minuta, autorka. Děkuji paní předsedkyně. Eh, Kambodža patří k zemím, eh, kde Evropský parlament pravidelně upozorňuje na porušování lidských práv, a to právem, protože vývoj je velmi neblahý. Je pro mě velice důležité, jak se dodržují lidská práva a proto musíme zakročit, musíme se zabývat ekonomicko-sociálními právy úplně stejně jako lidskoprávními. Komise eh, k tomu musí zaujmout přístup eh, 56 půdy bylo zabráno a, a os, týká se to 830 tisíců osob. Dochází k velkému přesouvání populace a zhoršuje to bídu v regionu, který to skutečně nepotřebuje. Je to velká represe, která tíží všechny ty, um, kterých se to dotýká. A to ukazuje i tento případ. V tomto regionu ve světě je to nesmírně důležité. Tady opravdu dochází k největšímu přemístování obyvatel. Děkuji. Děkuji, paní Veržia. A dalším řečníkem pan eh, Notis Marias. Děkuji bardzo, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit polsky. Aktivisté, média, lidé jsou každodenně pronásledováni a navíc tady dochází k svévolnému rozhodování soudů a to je nepřijatelné. Premiér se veřejně vyjádřil k probíhajícímu řízení v tom smyslu, že jde o, a jde o zásah do justice. To musí skoncovat, musíme mít politický systém, který bude řádně fungovat a právní stát musí být zajištěn. Stejně jako svoboda médií. Musí se skoncovat se zabývá, zabíráním půdy. 56 půdy bylo předmětem záboru a to se děje v mnoha zemích a ani zde to není, ani zde, ani jinde to není přijatelné a Evropská unie musí Kambodži vyslat jasný signál, že takto nemůžeme ve vztazích pokračovat a e, tady Kambodža má určitá privilegia, ale nedodržuje lidská práva. To nelze. Děkuji. A dalším autorem je pan poslanec Austrovičius. Děkuji za slovo, pane předsedo, vysoká představitelko kolikové. Rád bych pozdravil kambodskou opoziční delegaci, která je zde dneska mezi námi, zde v našem sále. Rád bych vám osobně poděkoval za váš boj za pluralismus a demokracii v Kambodži. Po mnoho let to, co se děje v Kambodži v posledním období, vyvolává naše obrovské obavy. Místo toho, aby využili příležitosti nadcházejících voleb, které vás čekají v roce 2018, místo toho, aby si zvolili určité tou cestu usmíření, respektu pro lidská práva a lidskou důstojnost, aby aplikovali opatření boje proti chudobě a korupci, vidíme tlak na nezávislá média, civilní občanskou společnost a opozici. Toto musí být okamžitě zastavelkem sloha a ostatní političtí vězňové musí být okamžitě propuštěn. Sam Ranci musí být rovněž, musí získat milost po dekádách utrpení eh, vás čeká tolik práce, pokud jde o zlepšení života, skutečné usmíření a kvalitní život v Kambodži. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Akceptujete modrou kartu? Od pana Tremozy, prosím. Máte slovo. Já jsem se pouze chtěl zeptat pana kolegy eh, z Litvy, pana Ostrevičuse, zda souhlasí s tím, že Evropská unie by měla vyslat oficiální misi pozorovací misi příští rok v rámci eh, toho volebního období do Kambodže, jelikož jim posíláme tolik finančních prostředků takovou pomoc. Děkuji za tento dotaz, pane kolego. Ano, toto je velice velké téma. My jsme nedávno nevyslali žádnou pozorovací misi v rámci komunálních voleb, ovšem parlamentní volby v roce 2018. Já si myslím, že na základě úzké spolupráce s ESVČ a naší delegaci v hlavním městě Kambodže prostě bychom měli být přítomní v rámci těchto voleb jakožto pozorovatele, abychom zajistili maximální transparentnost a zodpovědnost tohoto procesu. Děkuji ještě jednou za tento dotaz. Děkuji. Dalším a posledním eh, autorem je pan Kelam. Máte slovo. Děkuji. Vážená eh, paní vysoká komisařko, chtěl bych se připojit ke kolegovi Austrovičovi a podpořit jeho eh, názor na pozorovatelskou misi. A chtěl bych také postravit kambočskou opozici před 11 dny vůdce opozice Kemsoka byl zatčen a nyní čelí uh, obvinění ze, zvlas, ze zrady. A my jsme velmi znepokojeni tím, eh, že vlastně dochází k těmto eh, změnám. Mnozí lídři opozice byli uvrženi do vězení, včetně dvou poslanců. A druhá obava souvisí s nezávislými médii a před deseti let Cambodia Daily museli uzavřít kvůli vysokým účtům za daně a byla byly, uh, ukonč, bylo ukončeno i vysílání různých uh, rozhlasových stanic, takže příští volby musí vykázat velký prostor pro opozici, tak aby skutečné volby byly odrazem vůle většiny kambočského obyvatelstva. Děkuji. Děkuji. A nyní za EPP pan eh, Stanislav Polčák. Minutu. Prosím. Děkuji, pane slova. já bych chtěl rovněž pozdravit eh, zástupce kambodžské opozice kteří jsou dnes zde s námi

Prvním je pan Pospíšil. Prosím. Děkuji pěkně, eh, pane předsedo. Já chci podpořit to usnesení, které dneska zde budeme hlasovat, protože opravdu situace v Kambodži se výrazně zhoršuje

Děkuji. A uh, next speaker, Děkuji. Pan Castaldo je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád pozdravil zástupce kambodžské opozice a vyzvali, aby se nevzdali svého boje s ohledem na nedemokratické postupy kambodžské vlády. Kambodža je země, která se mi velice líbí. Já jsem navštívil také kambodžský dům v Paříži. Nyní je situace, kdy v zemi je zatýkáno velice mnoho oponentů a nezávislá média jsou podrobená stále přísnějšímu zacházení. Zejména je důležité si uvědomit, že vláda nemůže nadále se takto chovat vůči opozici a občanské společnosti. Je třeba změnila svůj postoj. V opačném případě budou v budoucnu vůbec možné demokratické volby. Je třeba ověřit a zvážit, zda bychom neměli vyslat do Kambodži volební pozorovatelskou misi. Tak, abychom zcela konkrétně podpořili kambodžskou opozici a aby i opozice se mohla zapojit do budování budoucnosti země. Děkuji panu Kastázovi. A nyní pan José Graciu Faria. Děkuji krát, pane předsedo. Na začátku měsíce byl zatčen opoziční líder Kem Soka a byl jasně vlastně zbaven své parlamentní imunity. Dva dny poté byl obviněn z vele zrady a hrozí mu 15 až 30 let vězení. To je skutečně něco, co jasně ukazuje, jakým způsobem se chová kambodžská vláda. Dochází k nezavří, zakázání působení nevládních organizací, zavírání radiostanic a omezují se kritická média, jako například i noviny. Je tedy tristná neutralizovat opozici. Hlavně politická strana se chce neustále prosazovat. Opozice totiž dosáhla velice dobrých výsledků v místních volbách v černu a režim v Kambodži se tedy bojí, že by opozice mohla vyhrát a že by mohli přijít o svou moc, kterou drží v zemi téměř od roku 1985. My bychom tedy měli podpořit Kambodžu jako celek a vyzvat kambodžskou vládu, aby hned propustila veškeré neprávem zadržované opoziční politiky. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Paní Michála Švejdrová, prosím

Dalším a posledním řečníkem pan Venta. Máte slovo. Děkuji, paní Děkuji za slovo, mm, pane předsedající, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Situace v Kambodži je nesmírně svízelná, problémy opozice, eh, Kima Soka, násilí a tak dále. posledních eh, komunálních volbách v červnu došlo k dalším útokům na opozici. Vidíme, že v podstatě zde dochází k potlačování základních lidských práv této zemi. Ovšem rád bych zdůraznil ještě jeden prvek, o kterém se zmínil i kolega. To, co je důležité, například Eh, i mm, pro drobné zemědělce na venkově, mm, pokud jde o tuto problematiku zabírání půdy, nemožnost pěstování cukrovky a tak dále. Tito lidé přichází to znamená, ti nejchudší přichází o své živobytí eh, Kambodská vláda musí respektovat lidská práva, tak jak je to zakotveno i v ústavě této země a samozřejmě i v souladu se smlouvou o spolupráci mezi EU a Kambodží. Děkujeme a úplně posledním řečníkem bude za Evropskou komisi vysoká představitelka paní Federica Mogherini. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden byl skutečně pro eh, křehkou demokracii Kambodži velmi smutným týdnem, eh, smutným týdnem pro svobodu eh, médií a pro vůdce politiky. Pan Soka byl 3. září zatčen a potom Kambodža Daily byly uzavřeny. Eh, takže to je opravdu restrikce svobody médií, docházelo k zavírání rozhlasových stanic eh, a zákrokům proti eh, aktérům občanské společnosti, opozičním politikům. To je opravdu nebezpečná politická eskalace. Tyto události vyžadují další úsilí Ehm, vypadá to, že je zde snaha eh, omezit prostor pro nezávislá média, občanskou společnost před eh, volbami příští rok. Soudní procesy proti opozičním politikům a osobám eh, z nevládních organizací, je, to je vnímáno jako politicky motivované. Jistě Eh, jste eh, zaznamenali, že Evropská unie vyzvala eh, orgány, aby Kemsoka okamžitě propustili. Během tohoto roku dříve jsme již jasně pozvedli náš hlas, když byl změněn zákon o politických stranách, tak, aby bylo arbitrárně možné rozpouštět politické strany. Takový zákrok by mm, opravdu uvrhl stín eh, na příští volby a spochybnil by se legitimita eh, těchto voleb. Pokud jde o volby, tak víte, že Evropská unie ehm, podpořila deseti miliony v volební reformu, tak aby tady byl proces registrace voličů. Už jsme spolupracovali s Národním volebním výborem eh, a chtěli jsme právě dosáhnout pokroku registrací voličů, pak, je, pak jsme tady měli technickou podporu, pokud jde o občanské vzdělávání a také jsme podpořili monitorování násilí spojeného s volbami. 1. září e, jsme e, zahájili e, kroky k registraci voličů a také jsme vyslali misi, která by měla sledovat místní volby Ehm, tato delegace spolupracovala eh, s ambasádami evropských členských států, vyslali se diplomatičtí pozorovatelé a eh, Soustavně jsme vyzývali kambočské orgány, aby přijímali všechny nezbytné kroky k tomu, aby se zajistily podmínky pro důvěryhodné, transparentní a spolehlivé volby, které jejíž výsledky by si zasloužily důvěru kambočských voličů. Evropská unie vyjádřila také velké obavy, pokud jde o kroky kambočského parlamentu v souvislosti se zákonem o politických stranách. Vyslechla jsem vaše úvahy, pokud jde o možnost vyslat plnou Eh, pozorovací eh, volební, vole, volebně pozorovací misi. Pokud eh, situace se bude vyvíjet směrem k důvěryhodným volbám a pokud vláda bude ochotná ke spolupráci, tak budeme zvažovat právě i tedy vyslání takové mise k volbám, které se budou konat příští rok. Příští týdny a měsíce budou klíčové pro zhodnocení dalšího nasazení. Evropské členské státy byly hrdy na to, že mohly e, podporovat od samého počátku rozvoj této země. Máme tady rozsáhlou rozvojovou e, spolupráci. Máme víceletý e, program od roku 2014 až do roku 2020. Všechny naše programy jsou implementovány s podmínkou pozorování a vedení politického eh, dialogu s vládami. Musí se respektovat demokratická práva, právní stát. To vše je velmi zásadní pro naši rozvojovou politiku. Všechno pečlivě monitorujeme. Naše rozvojová spolupráce s Kampočou je dlouhodobá a musím říci jednoznačně, že eh, každá úvaha ve směru přerušení té spolupráce musí být zvážena s ohledem na dopad, zejména na zranitelné a chudé obyvatelstvo, živobytí obyvatelstva a lepší přístup dětí ke školám. To je opravdu naše hlavní eh, priorita. Musí nám jít o lid Kambodži. Eh, místní obyvatelstvo je stále velmi zranitelné, my velmi pečlivě sledujeme situaci a snažíme se využívat rozvojovou spolupráci k vylepšení situace obyvatelstva. Kambodža eh, získala také přístup na evropské trhy v rámci režimu eh, vše kromě zbraní a, a to samozřejmě přispívá k ekonomickému eh, růstu a navzdory geografické vzdálenosti Evropská unie je eh, dnes největším exportním trhem Kambodži. Také věřím, že není eh, možné dosáhnout udržitelného rozvoje, pokud nebudou dodržována lidská práva a demokratické záruky, takže my i nadále využíváme všechny kanály, abychom eh, vyvíjeli tlak na změnu eh, těch současných politických trendů. Evropská unie chce spolupracovat s Kampočou na konsolidaci demokracie a na ekonomickém růstu. A nyní čekáme, že kambočské orgány učiní všechny nezbytné